Dámy a pánové, milí kolegové, budeme muset začít. So we have today... Yeah, please concentrate. A buďte tak laskaví a soustřeďte se. Čeká nás velice důležité rozhodnutí, kolegové. Setkáváme se zde totiž na ustavující schůzi předsednictva našeho výboru tím, že musíme zvolit předsedu. Jak víte, naše předsedkyně paní Valeán byla nominována na post komisařky a tím pádem musíme zvolit snad i možná hlasovat. Každopádně musíme vybrat nového předsedu nebo předsedkyni. Dovolte mi oznámit nejprve náhradníky. Pan Blaga nahradí pana Kubliuse, pan Salini nahradí paní Nibler, paní Tot, pana Dürka a to je všechno za EPP, za SAD, pan Zytl eh, nahrazuje pana Kalendu, pan Čís nahrazuje pana Heizela, dále Renew paní Bilba Barandika nahrazuje paní Ber, pan Ansip nahrazuje pana Pleka, dále zelení, Paní Paulus nahrazuje pana Blose, pan Karem nahrazuje pana Pexu, ID paní Birk nahradí pana Marianyho, ECR kolega Roken nahradí kolegu Tošenovského, Ague, pan Botenga bude nahrazen Cornelí Ernst. A to je vše. A teď. Kvórum máme, přičemž teď vás žádám o nominace kandidátů. Prosím. Dobré ráno všem. Jménem EPP bychom rádi navrhli pana Buzoje jako kandidáta na předsedu výboru ITRE. Děkuji vám. Děkujeme vám. Předseda bez mikrofonu. Dobrý den. Já bych rád představil kolegyni Joël Melin jakožto kandidátku na předsedkyni výboru. Joel Milan. Bez mikrofonu. Eh, ptám se, zda kandidáti souhlasí s nominací. Souhlasíte s tím? Ano, souhlasíte. Dobře. Takže máme hm, možnost eh, hlasovat tajně, přičemž si prostě, pro, prosím, připravte kartičky, máme dva kandidáty a jak víte, každý poslanec má jeden hlas, přičemž eh, distribuce je EPP 18, hlasů SAD 15, Renew 10, Zelení 8, ID 7, ECR 6, GUE 4 a nezařazení 4. Přičemž v prvním kole vyhrává kandidát s absolutní většinou hlasů Tedy to se počítá na hlasech pro, ano. Takže teď přejdeme k hlasování. Yeah, I just remember that... Tak pouze ještě připomínám, že Hlasujeme pro paní Melán červeným tlačítkem a pro pana Busoje zeleným tlačítkem. Okay. Yeah, then please, uh, we... Tak, a ještě na začátek si uděláme testovací hlasování, prosím pěkně, takže pokud jste všichni připraveni, a doufejme, že zařízení funguje. Takže prosím, hlasujte. To, je... Um, okay, maybe the question is, do, are you ready to... Eh, respektive mám se asi zeptat, jste připraveni... Pardon, pane předsedo. Ano. Please, change the seat. Eh, jen si sedněte, přesedněte sedačku vedle. In the case of everybody else, colleague... Ano, a samozřejmě to platí pro všechny ostatní. Pokud vám nefunguje zařízení, kolegové, tak se přizpůsobte. So, are you ready to... Tak, jsme připraveni hlasovat? Dobře. Takže zahájíme hlasování. Připomínám ještě jednou. Víte, kdo jsou kandidáti, takže hlasujte. Hlasovali všichni, prosím pěkně. Takže uzavírám. Ne, ještě ne? One EPP EPP má o jednoho navíc. And now it's okay. Tak, teď už je to v pořádku. Hlasovali všichni? Dobře, takže ukončuji hlasování. Bosoj and uh... So Takže pan Busoj 52 hlasů, paní Melan 6 hlasů. Blahopřeji. Takže, pane předsedo, prosím, pojďte se posadit na své místo. Uh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, kolegové. Dovolte mi pouze velice stručně promluvit. V první řadě bych eh, rád poděkoval vám všem, děkuji vám za vaše hlasy a za vaši dnes projevenou důvěru. Chci vás ujistit, že převezmu funkci předsedy s velkou odpovědností a se všemi závazky. Chtěl bych poděkovat týmu EPP ve výboru ITRE, koordinátorovi panu Belehrovi, za to, že mě eh, nominoval více koordinátorce paní Carvalho a chci poděkovat také rumunským kolegům v EPP, panu Darš Bogdanov, panu Plagovi, za to, že mě podpořili. ITRE podle mého názoru je nejdůležitější výbor zde v parlamentu je odpovědný za průmyslovou politiku Unie, výzkum, inovační politiku, vesmírnou politiku, energetickou politiku a aplikaci nových technologií. Důvody, proč náš výbor má velký dopad na životy našich občanů e, společně s tím, jak byla zvolena nová komise minulý týden, je před námi mnoho práce a výbor ITRE musí být motorem změny paradigmatu a musíme zůstat jaksi vyváženi co do našich řešení, abychom řešili případné výzvy. Musíme respektovat změnu klimatu a musíme zohlednit také pracovní místa našich občanů a naší globální konkurenceschopnost. Potřebujeme skutečnou ambiciozní průmyslovou politiku, musíme zajistit, že naše energetické systémy se budou řídit pravidly pro dekarbonizaci a je důležité nejen inspirovat celý svět, ale zůstat konkurenceschopní, abychom zajistili energetickou bezpečnost, pracovní místa a spravedlivou transformaci. Takže, milí kolegové, zavazuji se spolupracovat s vámi a býti v těchto diskusích vám partnerem. Jakožto předseda budu bojovat za ochranu kompetencí výboru ITRE, zajistím vyvážený pragmatický přístup během zasedání výboru i během mého předsednictví. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you once again. We'll take a... Tak, ještě jednou díky. Teď si uděláme přestávku a pokračovat budeme v 10 hodin, kdy zahájíme práci.